On the floor. Good afternoon, everybody. Um... Dobré odpoledne. Prosím, abychom schválili pořad jednání na dnešní odpoledne. Chci vám jenom připomenout, že jednání se vysílá na internetu, takže vítám i posluchače zvnější a dokumenty jsou k dispozici na stránce e-meeting. Jenom několik eh, organizačních věcí. Eh, dnes večer máme slyšení, dvě velice zajímavé zprávy a k prezentaci a hlasování. Já se budu snažit eh, skutečně ukončit toto jednání v pět hodin, abychom měli čas přestávkou před slyšením dnes večer. Zítra ráno koordinátoři budou začínat v 9.30. Jedná se o standardní jednání koordinátorů a bude to také příležitost vyhodnotit kandidáty na komisaře ještě předtím, než se tedy sejdeme s výbory ITRE, eh, FEM a JURY k otázce eh, kandidátky na komisařku paní Jourové. Takže máme toho skutečně hodně a byla bych tedy ráda, abychom se na těch koordinátorských záležitostech shodli rychle, to by bylo určitě dobré. Všechna ta jednání proběhnou v tomto sále 6Q2. Takže nyní schválení zápisu z minulé schůze. Výborně. A teď máme před sebou dva bloky. Nejprve to je e, představení studie týkající se aspektu ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb, což je určitě e, horké téma v současnosti. A potom máme diskriminaci spotřebitelů na jednotném digitálním trhu zhruba ve čtvrtě na čtyři. Takže jako první dostane slovo pan Patrice Miller z, Londýn, z Londýnské ekonomické univerzity, která tedy eh, který připravil tuto studii, bude mít eh, zhruba desetiminutový úvod a pokud někdo z kolegů chce slovo, tak se prosím eh, přihlašte, abychom mohli vytvořit seznam řečníků. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já tady předložím takovou, takový přehled studie pomocí slajdu. Budu se snažit soustředit na ty klíčové body ze slajdu, které teď někam zmizely. Ale než tedy se ta prezentace nahraje, tak bych chtěla říci, že smyslem studie je zkoumat otázky, jimž čelí spotřebitel na cestě k finančním služeb, to znamená, když vyhledává různé produkty, nakupuje je, e, vlastně vlastní je a potom se nějak vypořádává ty produkty. Spotřebitelé řeší řadu otázek na finančních trzích od toho, že spotřebitelé často eh, neznají celou škálu finančních produktů, nemají zkušenosti a nemohou tedy vycházet z nějakých předchozích zkušeností. Takže budu zatím pokračovat bez slajdů. Je také řada regulací trhu a není to něco abstraktního, je to velice důležitá věc, protože Jednou, jedním z jáder eh, finanční krize byl problém s prodejem hypoték. Docházelo k podvodům, neoprávněným nabídkám, neoprávněným prodejům. A je to tedy důležitá věc, protože to může se dotknout blahobytu nejen spotřebitelů, ale ekonomiky jako celku. My jsme se tedy snažili podívat na různé finanční produkty a služby, které buď mohou být vlastně škodlivé pro spotřebitele na eh, jednotném trhu, eh, nebo mohou být prospěšné pro spotřebitele nebo na, pro jednotný trh. A potom na základě toho jsme formulovali zjištění a doporučení. Informace ve zprávě vycházejí také z konzultací se zúčastněnými stranami, s různými regulačními orgány, s organizacemi na ochranu spotřebitelů, s ombudsmany, se um, združeními spotřebitelů, s bankovními združeními a podobně. Pokud se zaměříme na finanční služby a produkty, které mohou být škodlivé pro spotřebitele a malé a střední podniky, co tím myslíme? Myslíme tím takové produkty nebo služby, které, když se nějak pokazí, mohou vážně ohrozit finanční Eh, zdraví nebo finanční kondici spotřebitelů a mohou vést k velké finanční zranitelnosti. To je třeba chybný prodej, nevhodný prodej, eh, přejímání vysokých rizik a podobně. V některých případech ale spotřebitelé si ten rizik, eh, to riziko neuvědomují, někdy třeba tam jsou skryté vysoké úrokové sazby, vysoké poplatky a v některých případech E, vlastně tam je taková i, i past na spotřebitele právě v důsledku té vysoké ceny e, třeba úvěru. E, ty konkrétní finanční produkty, které jsme zjistili jako potenciálně škodlivé pro spotřebitele, to jsou především různé produkty související s hypotékami, například hypotéky v zahraniční měně, hypotéky s variabilní sazbou a podobně. Tady se nejedná o něco, co by mělo malou hodnotu. Podíváme-li se například Maďarska, kde byl vysoký podíl spotřebitelských hypoték, především ve švýcarských francích a v eurech. Pokud se podíváme na prosinec 2007 a předpokládáme, že by se maďarský forint vlastně nestratil hodnotu oproti švýcarskému franku, tak ta zátěž ve forintech by byla o 33% nižší, než ve skutečnosti byla a to je, představuje to více než 4% HDP Maďarska. Takže ta zátěž, eh, kterou tyto produkty představují, je opravdu významná. Dalším problémem jsou vysoké um, náklady nebo vysoké poplatky třeba u penzijních fondů a podobně. Pokud třeba někdo investuje 46 eh, let do nějakého penzijního fondu, což je běžná, běžný čas ve Spojeném království, a platí poplatek 1,5% ročně místo půl tak ta výnosnost na konci je o 33% nižší. Takže jedná se o jedno, eh, jeden procentní bod rozdílu v těch poplatcích, ale ve skut, potom to ovlivní tu dlouhodobou výnosnost o 33%. Takže vidíte, že to skutečně může mít velký vliv a dopad na spotřebitele. Takže to jsou finanční produkty, které mohou být eh, škodlivé pro eh, spotřebitele a my jsme se také ptali zúčastněných stran, jaké finanční služby a produkty mohou být škodlivé pro jednotný trh. Takže je jen velice málo finančních nákupů na přeshraniční úrovni. To příliš neexistuje. Eh, třeba Eurobarometr v roce 2012 ukázal, že 94% respondentů nekupuje finanční služby v zahraničí a jenom 11% z těch 94 vůbec o tom bylo ochotno uvažovat, že by nakupovali finanční služby v zahraničí. Takže je k tomu takový eh, odmítavý postoj. Nicméně, i když se tedy produkty prodávají především eh, v rámci jednoho státu, tak mohou mít velký dopad na jednotný trh. Například, pokud dojde k nějakému významnému narušení, které naruší celou ekonomiku, ohrozí finanční stabilitu, anebo když velké skupiny spotřebitelů jsou postiženy eh, tím produktem a to potom může mít nepřímý vliv třeba na jejich přeshraniční nákupy nefinančních služeb a zboží. A pokud se to tedy týká velkého množství spotřebitelů, i když třeba ty jednotlivé případy nepředstavují velké částky, tak pak ale dohromady to může být velká částka a může to zase ovlivnit eh, přeshraniční chování těchto spotřebitelů. Takže patří sem například nevhodný prodej nebo špatný prodej nebo v případě nejasných eh, sazeb, poplatků a podobně. Eh, takže na ten jednotný trh eh, mají především vliv zase produkty související s hypotékami. Už jsem říkala, že ty hypotéky mohou mít významný vliv na jednotlivce, ale v důsledku toho, že ten vliv na jednotlivce může být tak zásadní, tak to může ohrozit vlastně prosperitu celého hospodářství a následně i jednotný trh a přeshraniční obchod. Viděli jsme to třeba ve Spojených státech, nebo ale i v Irsku nebo ve Španělsku. Dále dalším eh, produktem je eh, pojištění na ochranu pladeb, tam to také může mít významný dopad. To je třeba problém ve Spojeném království. Podle posledních odhadů přibližně 28,8 miliard liber šterlingů nebo respektive jsou to vlastně poplatky těm spotřebitelům ve výši 28,8 miliard, co museli spotřebitelé platit, je to přes 1% HDP. A když se začaly platit kompenzace, tak to třeba stimulovalo trh s automobily, protože lidem třeba začaly chodit šeky na 2-3 tisíce Eh, liber v důsledku kompenzací za předchozí diskriminaci. Takže také to jsou dohromady potom velké částky. I když třeba každý měsíc ta částka byla má, tak když se to pak posčítalo, tak to bylo hodně. Samozřejmě pak to jsou také finanční služby a produkty, které jsou velice prospěšné pro spotřebitele a malé a střední podniky. Tady vidíte některé z nich. Eh, například eh, se jedná o výrobky nebo produkty, které jsou připraveny na míru podle individuálních potřeb spotřebitelů. Dále to jsou produkty, které jsou flexibilnější, eh, to znamená, když třeba spotřebitel má nějaké problémy, tak ty podmínky těch smluv jsou flexibilnější. Dále to jsou to produkty, které třeba snižují náklady a ceny. Máme tady běžné příklady, jsou to například ehm, spotřebitelské úvěry připravené na míru. Potom to jsou třeba v Německu takzvané P-účty, které chrání lidem proti eh, osobnímu bankrotu. Tady vidíte další příklady těch pozitivních eh, produktů. Jsou to nástroje, které usnadňují přeshraniční transakce jako internetové a elektronické bankovnictví, debetní a kreditní karty a tak dále. Řada produktů tedy je prospěšná pro spotřebitele. A to i pro Eh, jednotný trh. Eh, jsou to produkty, které usnadňují přeshraniční obchod, které usnadňují přeshraniční mobilitu pracovní síly. A tady mm, je to právě velice důležité, protože to často byl mm, vlastně věc, eh, která omezovala mobilitu pracovní síly, vlastně nepropojení třeba bankovních nebo finančních služeb. Dále eh, to jsou nástroje, které umožňují eh, eh, vlastně snazší platby. To, byly třeba, to je třeba seky, to je vlastně standardní informace o spotřebitelských úvěrech a to je velice důležité, protože to umožňuje přeshraniční porovnání nabídek pro toho spotřebitele. Jaké jsou klíčové závěry? Pokud se vrátíme zpět tak jednou z příčin finanční krize byly právě nevhodné nebo špatné prodeje některých hm, hypotečních produktů v USA a v některých členských státech EU. Samozřejmě hm, na základě těch konzultací se ukazuje, že právě ty hypotéky jsou velice důležité pro finanční stabilitu, protože jsou hm, objemné z hlediska kvantity takže to může ovlivnit finanční stabilitu nejen domácností, ale celých ekonomik. Některé finanční produkty, které jsme identifikovali jako škodlivé, ale mohou být zároveň i prospěšné. Často každý ten produkt, nebo některé ty produkty mají dvě strany. Nedá se říct, že by jeden eh, konkrétní produkt byl zcela špatný sám o sobě. V EU i v USA je eh, často problémem to, že lidé nejsou dostatečně informovány. G20 už v této souvislosti to se snaží řešit prostřednictvím různých iniciativ, ale je trochu problém právě s tou, tou finanční gramotností spotřebitelů. Pokud se podíváme eh, na poslední desetiletí, bylo to desetiletí, kdy finanční produkty byly liberalizovány, byly takové novátorské, ale zároveň také složitější a spotřebitelé jsou jaksi kognitivně špatně vybaveni na to, aby to mohli řešit. Ne všichni spotřebitelé, ale většina spotřebitelů. Takže je třeba zlepšit finanční gramotnost, ale samo o sobě to podle našeho názoru nestačí. A tím se dostávám k doporučením. Doporučení jsou taková, eh, nebo můžeme je združit podle typu činností. Za prvé, Důležitým cílem podle našeho názoru je snížit informační asymetrii mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb. Řada spotřebitelů eh, eh, jen málo kupují finanční produkty, takže mají mnohem méně informací než ten poskytovatel, který to tedy prodává eh, jako svou činnost. Takže je třeba poskytnout přesné a srovnatelné informace a nejsnažší Eh, je třeba používat nástroje, jako jsou třeba SEKy nebo EASY, ale to nestačí. Tyto nástroje pokrývají určité aspekty, ale v jiných studiích jsme viděli, že ne vždy lidé chápou rozdíly, eh, třeba jenom mezi eh, úrokovou sazbou a RPRC. Dále, co je důležitá věc, je prezentovat dopady pro průměrného spotřebitele. Co takový a takový produkt znamená pro průměrného spotřebitele, aby oni měli nějaké srovnání, aby věděli, co to znamená. Je také třeba um, um, poskytovat ilustrace na základě třeba nejlepších postupů. Já vím, že ve směrnici o hypotékách něco takového už je uh, navrženo v případě uh, Eh, kdy tedy eh, poskytovatel musí vysvětlovat, co se stane, když třeba dojde k devalvaci měny o 20%, aby to spotřebitelé pochopili. Takže takovéto ilustrace poskytovat. Dále, eh, bylo by mm, dobré třeba doporučovat spotřebitelům, aby měli nezávislé finanční poradce, kteří neprodávají žádné finanční produkty, kteří jsou skutečně nezávislí a mohou jim pomoci u složitějších finančních produktů nebo u produktů, které spotřebitelé nekupují příliš často. Takže samozřejmě by to měl být ale takový poradce, který nic neprodává a není tedy v nějakém střetu zájmu. Další doporučení se týkají toho, že spotřebitelé by měli být lépe vybaveni, aby byli schopni řešit finanční záležitosti. Jak jsem říkal, finanční gramotnost je dosti nízká v této oblasti. Už se něco dělá, ale může se určitě dělat i víc je poměrně velice málo ehm, eh, vlastně nějakých přeshraničních eh, akcí v tomto smyslu, aby se třeba země navzájem poučili od sebe, co funguje a co nefunguje. Takže pomůžeme spotřebiteli, poskytneme mu více informací, aby lépe byl schopen řešit finanční záležitosti, ale na finančních trzích stále přetrvává řada složitějších záležitostí a proto je třeba posílit ochranu spotřebitelů. Myslíme si, že regulátoři by měli být mnohem aktivnější při eh, vlastně prošetřování trhů a měli by provádět třeba i různé studie, aby zjistili, zda dochází k nějakým problémům. V mnoha případech reakce regulátorů je vlastně ex post, až když se spotřebitelé dostanou do problému, tak pak se tím teprve někdo začne zabývat. A my si myslíme, že v rámci takovéto prevence problémů je třeba, aby regulátoři byli mnohem proaktivnější, aby proaktivněji přistupovali k ochraně spotřebitelů na finančních trzích. A to by se mohlo týkat i třeba zákazu prodeje některých produktů. Může regulátor říct, že, ty produkt, že ten produkt je příliš složitý. V MIFID něco podobného máme pro investiční produkty. Dalo by se to tedy zvážit obecněji i pro jiné finanční produkty v případě, že jsou skutečně příliš složité a zmatečné pro spotřebitele. Další důležitou věcí je to, že regulátoři by se také měli zabývat otázkami poplatků. Nejde jen o to, aby ten produkt byl správně prodáván, ale aby také ty poplatky nebyly nepřiměřeně vysoké zvláště u dlouhodobých produktů. Jak jsem eh, zmínil třeba ten příklad eh, těch penzijních fondů, tam to skutečně může být eh, velký vliv na spotřebitele, platí vysoké poplatky, ale platí to pro všechny dlouhodobé produkty. Dále sankce, to znamená ex post. To si myslíme, že to by mělo být využíváno tak, abychom se nezaměřovali jenom na odpovědnost finančních institucí, ale měli bychom vážně eh, uvažovat i o vlastně mm, sankce pro konkrétní osoby v případě nesprávného nebo nevhodného prodeje. V MIFID něco takového už existuje, ale dalo by se to určitě rozšířit i na maloobchod. Konečně finanční instituce by měly být odpovědné a měly by také eh, kompenzovat spotřebiteli, když utrpí velké škody. Tady by se nemělo diskutovat o tom, jestli by eh, měly nebo neměly být odpovědné. To by se mělo rozumět samo sebou. Dále, eh, co se tedy stane, když už jsou nějaké problémy? V mnoha případech spotřebitelé nemají přístup k nezávislé mu a, a, účinnému mechanismu řešení sporů pro finanční služby. V řadě evropských zemích není žádný ombudsman pro finanční odvětví. To znamená, když máte spor s nějakým poskytovatelem finančních služeb a ta částka není příliš vysoká, tak se vám nebude chtít pouštět do nějakého právního sporu e, na odškodnění. Je tedy třeba najít cestu tu, jak vytvořit nějaký mechanismus, který bude eh, lépe přístupný třeba i mimo soudní systém. V některých zemích také není eh, vlastně mm, cesta, jak řešit osobní bankrot. Není to nějak upraveno. A samozřejmě, když spotřebitel je předlužen, třeba i kvůli nějakým záležitostem, prostě, které sám nemohl ovlivnit, tak by měl být nějaký takový ústupový mechanismus, aby mohl vlastně on začít od nuly. Protože jinak třeba jako ve Španělsku eh, se prostě nemůžete zbavit odpovědnosti za hypotéku, pokud banka s tím nesouhlasí takže můžete skončit s dluhem, který je tak obrovský a který vlastně trvá pro vás do konce vašeho života. Přijdete o svůj dům, o úspory, o všechno a prostě takový spotřebitelé nemají vůbec z toho cestu ven a nemohou, eh, nemají žádnou možnost, jak obnovit svou finanční stabilitu. Takže to je vše a jsem připraven odpovědět na dotazy. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. Děkuji vám, paní předsedkyně. První doporučení znělo, že informace o eh, finančních eh, službách by měla být jednoduchá. Já se tedy ptám, zdali potřebujeme novou legislativu, abychom splnili tento cíl, anebo potřebujeme nějaký nezávislý orgán, který by tyto informace poskytoval. Nyní se bereme několik otázek dohromady. Paní Endesen. Já jsem se chtěla zeptat, zdali jste vyvodili z této zprávy nějaké další závěry, protože například ve, eh, z Velké Británii byly v hypotéky s vysokými úroky, které velice poškodily mnoho lidí. Eh, a já bych byla ráda, kdybyste se vyjádřil k tomuto eh, aspektu tedy úroků a také poplatků. Paní Steiner. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za vaši zprávu. Několik aspektů týkající se také transparentnosti. Vy jste hovořil o poplatcích a když jste zmínil hypotéky, tak si myslím, že se určité věci na trhu mění. A já se ptám, jak jaké změny se podle vašeho názoru již eh, projevily. A také mám pocit, že tady chybí určité srovnání. Můžete se k tomu také vyjádřit, aby také víme, že spotřebitelé jsou různí, také chtějí různé věci a, a pokud se týče PD úvěru, to je myslím na stránce 58, a to je taková záležitost, jestliže si lidé vezmou e, příliš vysokou hypotéku ve srovnání ke svým příjmům. A, takže můžete se ještě k tomu také vyjádřit a e, potom také e, tady jste hovořil o pojištění. Můžete se k tomu také ještě vyjádřit více? A potom tady máme také e, otázky toho, jaká opatření by se měla dělat v následujících pěti letech podle vašeho názoru. Takže tyto tři otázky, prosím, zodpovězte na jednou. Bohužel neslyším. Já se domnívám, že situace je v jednotlivých zemích rozdílná z hlediska finanční gramotnosti a finančních koncepcí. Já si myslím, že preskriptivní legislativa nám zrovna nepomůže. Možná, že by bylo lépe, kdyby poskytovatelé finančních služeb měli za povinnost poskytovat jasné a srozumitelné informace spotřebitelům. Nejde o to, aby spotřebitelé dostali 20 stránek s malými písmenky a byla tam někde doložka na stránce 15, které si nikdo nevšímne. Takže mě, měli byste, eh, neměli byste být tak eh, perspektivní z hlediska legislativy, ale z hlediska chování bychom chování předepisovat měli, protože jde také o to, že například u etiketování se také předepisují eh, různé předpisy. A potom také jsou to úvěry s vysokými úroky, na které jste se ptala. Takže tyto úroky s vysokými tyto úvěry s vysokými úroky byly velice znepokojivé. Lidé totiž vůbec nevěděli, do čeho se dostali. Musíme chápat, že někdy eh, se účtují úroky ve výši 4 tisíce procent, ale to bývá půjčka potom eh, na tři měsíce a lidé vůbec nechápí, co to je 4 tisíce procent. A vím také, že poplatky jsou vysoké, jestliže jste se například spozdili s platbou jeden den a takovéto pokuty bývají také velice vysoké. Takže v Velké Británii se začalo s jistým omezováním, ale zde také to vede k tomu, kam se obrátí lidé, jestliže potřebují krátkodobou půjčku na dva, na dva nebo tři měsíce, protože žádní poskytovatele, žádné banky takovéto půjčky neposkytují. Takže tady musíme vidět, jak se trh usadí, uh, a nebo zase e, e, tyto věřitele a to, ty banky a žraloci se vrátí na trh tak, aby účtovali tyto vysoké úroky. Pokud se týče vyšší transparentnosti u hypoték. Já se domnívám, že tady došlo již k velkému zlepšení, ale otázka je, do jaké míry budou spotřebitelé informace chápat. A proto je důležité, že přesto, že došlo k velkému pokroku, tak přesto implementace musí být nadále kontrolována regulátorem. Nesmíme čekat, až se nahromadí problémy. Je třeba využít například mystery shopping a také zjistit, zda-li tito lidé opravdu rozumí tomu, co se jim říká. A potom musíme přejít od slova implementace k efektivní implementaci. To je to, o co jde. A potom také srovnávací postupy. Ano, tím jsme se nezabývali, to jsme nedělali neskoumali jsme, kdo poskytuje eh, konzultace, kdo neposkytuje konzultace a mm, zde je největším problémem, zdali například také rady se týkají přímo konkrétních finančních produktů. Takže například se na některé straně se uvádí jedna značka či jedna banka a na jiné webové stránce se uvádí potom eh, jiná banka, která eventuálně však může poskytovat jiné služby já musím říci, že veškeré toto srovnání se nám jednoduše do té studie nevešlo. A pokud se týče pojištění, tak tady není jasné, zdali například životní pojištění, to je investiční produkt. To není například pojištění nějakého zboží, jako například vozu nebo domácnosti. A životní pojistce opravdu musíme rozumět. A jestliže máme produkty, které obsahují jak životní pojištění, tak i další úspory a potom Eh, jsou tady velice důležité poplatky a také spotřebitel musí chápat, jaké nebezpečí na sebe bere, když investuje do tohoto portfolia. Je možné stanovit principy ve směrnici, ale regulátor musí zabezpečit, aby faktičtí poskytovatele respektovali duch ustanovení směrnice. A potom klíčová doporučení. Všechna tato doporučení jsou, eh, týkají především toho, aby regulátor fungoval především ex ante, aby nečekal na vznik problému. Protože když vzniknou problémy, potom se to dotýká často mnoha spotřebitelů, velkého množství spotřebitelů. Já bych tedy doporučoval přístup ex ante. Mulțumesc, doamna președintă. În <clears throat> primul rând vreau să subliniez că este un studiu extrem de important. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla říct, že to je velice důležitá studie, která nám byla předložena. A když se podíváme na analýzy zemi po zemi, tak tady máme velice závažné dopady. Týká se to řady spotřebitelů, tato nerovnováha, o které jste se zmínil. Máme tady nerovnováhu mezi informovaností spotřebitele a toho, kdo tyto produkty nabízí ten samozřejmě toho ví daleko víc. Jednu věc jsem fakt ne, SMS, ale nevyrozuměla, Skude, jaká doporučení nám dáváte, co můžeme udělat za prvé, aby Ochom dosáhli toho, aby naše spotřebitelé lépe porozuměli poskytovaným informacím. Měli by evropské instituce dělat něco strukturálně, nikoliv ten, kdo nabízí, ale možná, že by nějaké instituce či grémium měli uh, Mm, informovat spotřebitele, či by měla existovat nějaká instituce, kde by si spotřebitelé mohli srozumitelné informace obstarat. Mm, jak dosáhnout lepší rovnováhy a možnosti vyjednávání, protože mm, eh, ten, kdo nabízí finanční produkty, je ve výhodě než ten, kdo peníze zoufale potřebuje, totiž nemá takový velký manevrovací prostor. Eh, tady jsme viděli studii, eh, že velice důležitou roli hrají nezávislí poradci a já znám celou řadu případů, kde tito mm, vně stojící třetí eh, vlastně nepomohly eh, tomu, kdo si peníze půjčoval a kdo měl své problémy a otázky. Spíše stály další peníze. Čili otázka zní, jak mohou instituce pomoci proto, aby spotřebitel skutečně získal objektivní nezávislé informace, tak aby se zamezilo těm tragédiím, ke kterým došlo. Děkuji. Evelyn Gephardt. Já schön, da kann ich ja... Děkuji mnohokrát. Tady bych mohla okamžitě navázat. Mně se také jedná o to, když v případě, že vzniknou takové problémy, jak to tady zaznělo, jak tedy budeme nakládat s prosazováním práva. Vy sám jste řekl, že mnoho občanů vůbec nechápe, co se vlastně děje v těch finančních záležitostech. Eh, celá řada lidí podle toho, co říkají oni sami, vůbec nevědí, co to vlastně je úroková sazba. Jak tedy potom na závěr eh, se zjistí, zda spotřebitel opravdu všechny informace, které dostal, opravdu pochopil, protože jedna věc je eh, obdržet informace a druhá věc je těmto informacím porozumět a podle toho se chovat. A když tedy vznikne problém a v prosazování práva, kdo má pravdu? Ten, eh, kdo dal informace, že může říct, já jsem přece všechny informace poskytl, jak lze vyřešit tento problém? Já se domnívám, že toto je skutečně jedna z velkých otázek, která před námi stojí. Uh, a kde byste nám možná, protože vy sám jste řekl, že tady je třeba ještě mnohé učinit, zda byste měl eventuálně také nějaké příklady toho, co by šlo už udělat. Olga Šendleva. Olga Sehnalová. Také budu vlastně plynule navazovat, eh, protože taky mě v těch vašich doporučení a děkuji velice za, za celou prezentaci. Eh, mě v nich také zaujala eh, ta, ta Eh, řeknu, doporučení tedy ehm, zvýšit nezávislost nebo dostupnost nezávislých poradců. Eh, jak by se taková nezávislost podle vás, eh, nebo jak by měla vypadat? A druhý dotaz, eh, když se bavíme o zvyšování finanční gramotnosti versus tedy zodpovědnosti poskytovatelů eh, finančních eh, služeb, my si musíme také uvědomit, že ta finanční gramotnost není to jen o ní, ale také o tom, že ti žadatelé o různé půjčky jsou ve směs v docela velké finanční tísni, velice často vytloukají takzvaně clean cleanem, to znamená jednou půjčkou následnou řeší ty své, ty své problémy, je to, je to bludný kruh, eh, takže eh, si myslím, že nejen finanční gramotnost, ale eh, v souvislosti s ní a odpovědí na první dotaz, který tady zazněl v této debatě. Myslíte si, že je možné docílit toho, aby ty informace, které jsou poskytovány žadatelům, byly v nějakém standardizovaném formátu? Děkuji. I think I've got the last question. Ano, já mám poslední otázku. Já jsem v minulých dvou letech pracovala na směrnici pro hypotéky a proto uh, je důležité zaměřit se jak na problém, tak i hovořit o opatřeních. My jsme tady také odhlasovali legislativu, která se nyní implementuje v členských státech, takže například je to tady otázka hypoték mezi měnami, tedy v cizí měně a potom tady se také zabezpečuje, aby je lidé dostávali dostatek informací a potom také jsme se zabývali zprostředkovateli hypoték. Je důležité, abychom se podívali na to, co jsme vykonali a nevolali po další legislativě. My také tady máme mnoho malých podniků, kteří hovoří o tom, že je nutné mít přístup k úvěrům. Ano, my potřebujeme vyvodit závěry z krize, ale na druhé straně potřebujeme přístup k úvěrům. A tato, tento výbor se zabývá otázkami společného trhu a vy jste tady také často hovořil spíše o národních záležitostech protože my nechceme schvalovat nová pravidla, my chceme spíše sdílet již osvědčenou praxi. A takže eh, možná, že bychom se nejdříve měli zabývat tím, do jaké míry se nová směrnice provádí, i když je proto poměkud brzo. A potom také jsme hovořili o standardizaci, která také přinese další náklady bankovnímu eh, sektoru. A pokud se týče neoprávného či nevhodného prodeje, tady byly takovéto skandály, ale také dostal bankovní sektor či tento sektor e, mnoho pokut ve Spojeném království. Mě by zajímalo, zdali toto souvisí spíše s jednotným trhem anebo s jednotlivými státy, kdy e, vlastně Eh, se ptám, zdali potřebujeme zde jednotný přístup. A jedna věc, eh, je také otázka otázky prodeje či koupě online a offline, protože e, online vy často jenom zakřížkujete jeden čtvereček a to jde daleko snadněji a pak musíte daleko více číst drobné písmo pod tím. A potom se ptám, zdali potřebujeme akce na úrovni jednotného trhu a jak to tedy budeme řešit, protože za jedné straně potřebujeme nápravná opatření, na druhé straně potřebujeme přístup k úvěrům. Já nejdříve zodpovím poslední otázku. Je pravdou, že směrnice o hypotékách řeší mnoho z problémů. A teď je otázka, jak se to bude v terénu implementovat. Je pravdou, že úvěry v cizích měnách jsou tam také řešeny. A je to třeba také vysvětlit spotřebitelům. A léve také je důležité monitorovat, jak se implementace směrnice provádí. A tady má odpovědnost regulátor. Regulátor musí do terénu a sledovat implementaci. Zdali opravdu každodenní život eh, je v duchu směrnice protože lze implementovat jak složitě, tak i jednoduše. Je důležité, aby spotřebitelé přesně věděli, co se jim může stát. Například si vezmete hypotéku a je tam Eh, taková past, že když eh, nesplatíte eh, hypotéku, tak potom přijdete o svůj dům a nikdo to však nepřizná. Nikdo, žádný ze spotřebitelů si nedokáže uvědomit, že eventuálně by mohl přijít o práci. Ale když jim zdůrazníte nezaměstnanost, pak si uvědomí, že to opravdu může nastat. Takže otázka rizika eh, se bude řešit eh, různě v jednotlivých zemích, ale regulátor by měl opravdu eh, být proaktivní a postupovat ex ante, jak už jsem řekl. A pokud se týče rozdílu mezi podmínkami online a offline. To máte pravdu, ale to je daleko širší záležitost. Je to mimo finanční služby, protože to si týká veškerých produktů a služeb. Většina lidí vě- skutečně neví, s jakými podmínkami souhlasí, dokonce i když jim to dáte na papíře pod nos. Pokud se týče finančního vzdělávání a gramotnosti. My tady myslíme především složité eh, produkty, složité hypotéky, kde je větší riziko to se týká také například produktů eh, investičních, například swapů a dalších produktů, tak zde spotřebitel by měl dostat finanční rady. Ale otázka je, jak taková, takovéto nezávislé rady budou placeny. Buď toto bude platit poskytovatel a potom poskytovatel bude zodpovědný za obje, poskytování objektivních informací. Uvidíme, zdali to bude dostatečné. Tady máme jisté pochybnosti, protože to je otázka toho, jak to vysvětlíte, vysvětlíte spotřebiteli. A možná, že tady bude více záležet na státech než na EU, aby vytvořili poradní systém, který by se platil. Například ve Spojeném království máme takovýto systém, který je placený a mohli bychom zvážit takovýto britský modul, a nebo také e, to se týká také e, například poradenství v oblasti úvěru a dluhů. Tady je takzvaný model fair share, kdy například e, poskytovatelé elektřiny a například také vody eh, eh, dávají peníze a příspěvky na charitu, ze kterých se potom platí příspěvky v oblasti informování spotřebitelů. A potom musíme zjistit, zdali existují další opatření pro, dobrou, pro dobré informování spotřebitelů já si myslím, že opravdu nejdůležitější je, aby regulátor působil ex ante, tedy předem a preventivně. Thank you. Checking. It's the same implementation. Děkuji. Takže to je vlastně eh, v souvislosti i s prováděním. Děkuji vám mnohokrát. So the second, um... Druhá studie se týká diskriminace spotřebitelů na jednotném digitálním trhu. Máme tady eh, profesora Schulte Nölkeho, který je profesorem občanského práva na univerzitě v Osnabrücku. Děkujeme. Thank you very much. Děkuji já vám také za tu výslovnost mého jména. Moje anglická výslovnost asi eh, nebude tak dobrá, no uvidíte sami. Takže já budu prezentovat studii o diskriminaci spotřebitelů na digitálním jednotném trhu. Bylo to zpracováno pro tento výbor nebo pro předchůdce tohoto výboru. Ten název by také by mohl eh, být spot, frustrace spotřebitelů na Eh, jednotném digitálním trhu, protože eh, spotřebitelé, kteří jsou tak odvážní, že se pokusí si něco objednat eh, třeba na nějakém zahraničním internetovém obchodě, prostě mimo svou zemi, ale uvnitř EU, potom takový spotřebitelé jsou často frustrovaní, když zjistí, že prostě si objednat nemohou, anebo že ty podmínky prostě jsou problematické kvůli tomu, že jsou z jiné země. My jsme se dívali eh, na situaci v reálném světě, jak dochází k tomu diskriminačnímu chování. Zaměřili jsme se na současný právní rámec, jak vlastně se bojuje s diskriminací spotřebitelů a také jsme formulovali návrhy. Eh, ta, ty základní údaje, které asi znáte, 74% všech maloobchodních firm neprodává do jiných členských států. To platí i pro onlineové obchody. Zhruba dvě třetiny všech onlineových obchodů ze Spojeného království neprodávají do zahraničí. Pouze 9 spotřebitelů v EU si nakupuje online z jiných členských států a přibližně 50%, někdy 40, někdy 60 všech pokusů o nákup přes hraničním prostředí není e, úspěšné, nebo pokud chceme být pozitivní, tak jenom 50% je úspěšný v takových pokusů. Jaké typy diskriminačního chování. Takže vlastně je třeba zamítnuta ta e, objednávka jenom kvůli e, místu bydliště, prostě jsem tam napíše, do této země nedodáváme. Někdy se to spotřebitelé ani nedozvědí, že dojde k přesměrování to znamená, spotřebitel se snaží zadat adresu nějakého internetového obchodu, kde by chtěl nakupovat, ale potom je automaticky přesměrován třeba na tuzemskou, eh, tuzemský obchod toho stejného poskytovatele. A někdy Eh, ty eh, ceny potom jsou vyšší, pokud jste z jiného členského státu. A pak tam je celá řada jiných situací, jiné podmínky pro spotřebitele z jiných členských států, to se může týkat eh, vlastně stanovení ceny, což je zvláště nepříjemné, když zjistíte, že prostě pro mě je to dražší, když si chci koupit, ne když bych byl spotřebitel z jiného státu. Dále platební metody, a co je někdy zvláště problematické, když si chcete koupit digitální obsah, tak zjistíte, že tady jsou zeměpisná omezení při toho při použití. To znamená, že si třeba něco můžete přehrát jenom ve Francii, kde to koupíte. A když třeba potom přejdete do jiné zemi, tak zjistíte, že prostě nelze transferovat ta vaše uh, Eh, práva do jiné země, nebo je lze transferovat, ale pak se s tím problémem střetnete, když se zase vrátíte do té původní země. Takže to je problém u digitálního obsahu. Jaké jsou důvody toho? Těch důvodů je mnoho. Některé jsou skryté, některé jsou um, otevřené, často to souvisí s dodávkou, eh, to nevždy je použitelné u jednotného digitálního trhu ale některé firmy tvrdí, že prostě je problém třeba s vymáháním pladeb z některých zemí. Eh, často je to vysvětlováno jazykovou bariérou, kdy podniky se obávají, že dojde ke stížnostem nebo k žádostem o návod v nějakém jiném jazyce. Velice často to patří vlastně na první místa mezi eh, ty eh, tady přiznané důvody, je nedostatek právní jistoty, zvláště při dodávkách spotřebitelům v jiných členských států. Často podniky říkají, v jiných zemích také jsou jiné spotřebitelské zvyklosti. Takže třeba pro marketingové účely máme místní e-shop, který lépe vyhoví těm spotřebitelům. A často důvodem je také vyšší cena v některých zemích, když to je spíše takový skrytý důvod. Pokud se podíváme na současný právní rámec, tak zjistíme, že ten nám příliš nepomáhá. A ta situace je možná ještě o trochu horší v tom, že tady existují určitá omezení. Například to jsou základní práva podniků, které mohou být překážkou v rozvoji právního rámce, který má bojovat s diskriminací spotřebitelů. Pokud jde o ta základní práva a e, svobody, tak o tom bych se zmínil, pak bych se možná ještě zmínil o směrnici o službách a ty ostatní otázky, jako je soukromé právo, mezinárodní Brusel 1, Řím 1, konkurenční právo a právo duševního vlastnictví, to nechám případně na diskusi, pokud o to budete mít zájem. Takže základní práva a svobody. První, co nás napadne, jsou lidská práva. To znamená, že člověk má právo nebýt diskriminován kvůli rasu, rase nebo etnickému původu. Samozřejmě tady se obvykle nejedná o rasismus, eh, pokud se podnik rozhodne neobsloužit zákazníka z jiné země. No, v některých případech by to mohl být, ale uh, E, nicméně to nějak nesouvisí s vnitřním trhem, protože lidská práva jsou chráněna všude a neplatí to jenom pro občany EU. Takže u tohoto konkrétního problému asi se nelze dovolávat e, základního práva zákazu diskriminace na základě rasy nebo etnického původu. Více by nám mohla pomoci e, práva občanů EU. To znamená, že člověk nemůže být diskriminován kvůli tomu, že je státním příslušníkem určitého členského státu. Je to článek 18 smlouvy a také je to e, zařazeno mezi základní svobody. Nicméně je jasné, že toto právo je použitelné na veřejné osoby. Evropský soudní dvůr byl velice opatrný v tom, že by použitelnost tohoto ustanovení rozšířil i na jednotlivce. Ehm, už tak učinil třeba u případě některých právníků nebo ehm, velice mocných normaliz- soukromých normalizačních organizací, které tedy pak mohou být vázány tímto právem občanů EU nebýt diskriminován na základě příslušnosti k určitému členskému státu. Ale je dosti nejisté, zda třeba malé podniky podléhají povinnosti skutečně obsloužit všechny, všechny zákazníky, všechny spotřebitele v celé EU podle těchto ustanovení. Totež platí pro eh, základní svobody na vnitřním trhu, to znamená, to je volný pohyb osob a služeb. Je to spíše výjimkou než pravidlem, že by tato pravidla byla použitelná zase na jiná oso- jiné osoby než eh, vlastně osoby veřejné, to znamená na soukromé osoby. Takovým Eh, nejvíce, nejnovějším eh, právním textem je to, co je skryto v eh, směrnici o službách. Je to článek 20 směrnice o službách. Když si ho přečtete, tak tady je věc nebo text, který by alespoň mohl pomoci. Říká se tam, že členské státy musí zajistit, že obecné podmínky přístupu ke službě, které jsou, eh, která je veřejná, neobsahuje diskriminační ustanovení vázané na státní příslušnost místo bydliště příjemce, aniž by to ovšem předjímalo možnost pos, eh, odlišností v podmínkách přístupu v případě, že tyto odlišnosti jsou oprávněné objektivními kritérii. Nicméně eh, je těžké nějak prokázat, že k takovému vymáhání nedochází. Teď už ta směrnice vlastně platí 8 či 10 let a možná to má nějaký důvod. Nebudu zabíhat tady do detailů, ale myslím, že to ustanovení je zcela nejasné, je špatně formulováno, protože není vůbec jasné, jaká je rozsah působnosti tohoto ustanovení. Není vůbec jasné, zda skutečně toto ustanovení má být vymáháno doslova. Otázka je, zda se jedná spíše o takové prohlášení, vlastně určitého pravidla, než že by prostě členské státy skutečně se snažily nějak aktivně toto vymáhat a řešit. Naše právní eh, analýzy říkají, že prostě to zatím není dostatečně Eh, vymáháno. Jsou určité výjimečné eh, případy, kde si to dovedeme představit, kdyby toto pravidlo mohlo být užitečné, ale eh, možná by byl užitečný alespoň pokus o vysvětlení, co je myšleno tímto ustanovením. Možná by to mohlo být takové pravidlo transparentnosti, které by zajistilo, zajišťovalo, že podniky od samého počátku uvedou, do jakých zemí eh, chtějí prodávat, v jakých zemích chtějí být aktivní a ve kterých ne. Čímž bychom zamezili takovéto frustraci hned na počátku, aby se prostě člověk ani nesnažil třeba někde si něco objednávat, protože by věděl, ten podnik by se k tomu otevřeně přihlásil, že prostě do eh, nějaké země nechce prodávat nebo že nechtějí tyto podniky prostě být aktivní v určitých členských státech. Takže přeskočím to soukromé mezinárodní právo, možná s jednou výjimkou. Ten celý systém vede k výsledku, že podniky, které aktivně prodávají spotřebitelům, musí mají především obavu z toho, že třeba budou nějak stíháni spotřebit, eh, v zemi toho daného spotřebitele. A tím spíše, že spotřebitel se může dovolávat místních právních předpisů v místě, kde mají bydliště, a to i v případech, že je rozhodné právo eh, státu, do kterého patří ten podnik a to často podniky vnímají jako překážku na jednotném trhu, protože spotřebitele v tomto ohledu jsou celkem eh, zajištění, protože je jim eh, zaručena přinejmenším ochrana, tak jak je zaručena v jejich zemi. Ale některé podniky to vnímají jako překážku, a to také může patřit mezi důvody, proč podniky trochu váhají ohledně toho, že by do některých eh, států tedy dodávaly. Tady jsou určité návrhy eh, kroků. Tam máme v eh, vozovkách cukr nebo byč. Možná bychom nejprve mohli začít tou metodou cukru, ale to je spíše na vás jako politicích, abyste to zvážili. Dovedeme si představit, že třeba v, rám, v současném právním rámci by e-shopy měly povinnost hned na počátku uvést země, z nichž objednávky nepřijímají, anebo uvést, zda třeba pro určité země e, platí odlišné podmínky. V, e, v EU jsou právní předpisy, e, které už obsahují určité aspekty k tomuto, ale možná by to mohlo být ještě posíleno. Dále co je určitě možné, že EU vlastně odstraní ty objektivní důvody, proč eh, podniky nechtějí využívat vnitřní trh. To může být eh, cestou plné harmonizace nebo volitelných nástrojů. Eh, je to například otázka sporů v cizích zemích, které mohou být nákladné a proto by bylo vhodné vytvořit vlastně ta, nějaký režim ODR, tedy mechanismus řešení sporů. Dále právo v oblasti hospodářské soutěže by mohlo být formováno tak, aby bylo vlastně striktnější, to by se mohlo týkat třeba podniků s dominujícím postavením. A pak by EU mohla poměrně hodně pomoci tím, že by reformovala Eh, mezinárodní práva duševního vlastnictví. To by byl třeba zákaz licencí se zeměpisným, zeměpisným omezením uvnitř EU. To znamená, že by se stanovilo, že ta licence musí vždycky platit pro celou Evropskou unii, což by byla poměrně drastická změna stávajícího systému a pak by bylo možné vlastně zbližovat právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví, tak aby se vytvořil jednotný rámec v oblasti duševního vlastnictví v EU. A dále eh, také by určitě velmi pomohlo, kdyby se vlastně použila ta strategie, kdy na někoho poukazujete, co dělá špatně. To znamená, aby si zákazníci mohli stěžovat na diskriminaci Máme nedávnou zprávu ECC, Evropských spotřebitelských center, které schromáždily takovéto stížnosti, ale možná by se to dalo dělat i nějak snadněji. To znamená, že by to byla třeba nějaká internetová stránka provozovaná komisí, kde by si spotřebitelé mohli stěžovat na takové ty případy diskriminace. No a naopak zase by se mohli zveřejňovat příklady nejlepších postupů, ale také nejhorších postupů, aby o tom byly informovány sdělovací prostředky a jejich prostřednictvím spotřebitele, aby se vědělo, které firmy jsou takzvaně EU-friendly, tedy přátelské vůči uživatelům z jiných zemí EU. Děkuji. Kallas. Thank you. Paní Kalas, děkuji. Otázka zní v souvislosti s diskriminací je velice těžké pochopit, proč to v společnosti dělají, protože jim jde přece o peníze. Já jsem si zkoušela koupit lístek na Eurostar z Belgie do Londýna a kdybych neměla belgické číslo, tak by mi lístek neprodali, což je absolutní nesmysl. Ale otázka zní, proč to nadále dělají? Já opravdu tady žádné plusy nevidím. Ja, eh, danke schön. Eh, ano, děkuji. No, bylo to zajímavé a jistě každý z nás by mohl jmenovat řadu příkladů toho, co se může stát. Já můžu také přidat svou dávku, svůj příklad. Jsem si koupila krásný kávovar v Německu, moje maminka žije ve Francii a chtěla mít stejný kávovar a já jsem to chtěla nakoupit na internetových stránkách v Německu, ale tam se pravilo, že nedodávají do Francie. Tak jsem šla na webovou stránku stejného nabizitele eh, ve Francii, tam měli stejný kavovar, ale za dvojnásobně vyšší cenu. Mm, já jsem tedy potom koupila ten kávovar v normálním obchodě a poslala jsem ho mamince poštou. Mm, to jsou právě ty příklady toho, co spotřebitel zažívá a kdy musíme konstatovat, že podniky velice využívají fragmentaci, čili roztříštění trhu. A zákonodárství, které jsme udělali na evropské úrovni, mm, které jsme dělali proto, abychom vytvořili vnitřní trh pro podniky ale asi se to nedělalo eh, z toho pohledu, abychom udělali takové zákony, které by sloužily především spotřebitelům. Máme tady článek 20 směrnice o službách. Já jsem byla spravodajkou tehdy k této směrnici tenkrát. Mě to tedy stálo hodně nervů, eh, než jsme ji konečně završili. Ale myslím si, no, chtěla jsem se vás ještě jednou zeptat Šel by tento článek 20 podle vašeho názoru využít k tomu, eh, aby v implementaci se bral větší zřetel na to, aby interpretace se děla, čili výklad se děl ve prospěch spotřebitele. Bylo by to eh, zlepšením toho přístupu nebo ne? Ano, tak Prosím, chcete se vyjádřit těmto dvěma otázkám a potom mohou být položeny další. Ano, děkuji vám, děkuji vám. Já začnu druhou otázkou. Nebudu rozšiřovat eh, eh, seznam kuriozních příkladů, některé jsou i racionální z podnikatelského hlediska. Jestliže je kávovar ještě dražší, tak je to podnikatelské rozhodnutí segmentovat trh a získat více z vysoké ceny. To je zcela srozumitelné a pochopitelné a také to odpovídá na první otázku, proč to podniky někdy dělají. Ta napínavá otázka je, zdali EU může něco dělat. Jestliže vycházíme z přání, pak by EU opravdu něco měla dělat e, protože jde o to, že EU chce podporovat společný trh a také digitální společný trh. Ale přímý postup by znamenal, že podniky mohou mít opravdu nesmyslné důvody, ale také racionální důvody. A pak bychom vlastně podniky nutili k tomu, co nechtějí, aby eh, uzavírali smlouvy či dodávali zboží do zemí, kde nechtějí být aktivní. A já si myslím, že bychom zde měli být opravdu eh, opatrní. Tady také existují právní důvody protože musí tady být opravdu závažné důvody pro to, když bychom podniky znutili a stanovovali jim přísné podmínky. A co můžeme udělat s článkem 20? Můžeme ho lépe prosazovat, o tom jsme dlouho přemýšleli. Článek 20 má velký problém, e, zdali je vůbec uplatnitelný pro dodávku zboží. Ano, kdybychom ho tedy udělali e, uplatnitelný pro dodání zboží, tak by to také šlo. Potom článek 20 by se musel dostat ze sérnice pro služby, ale musel by vzniknout, eh, je, musel by vzniknout právní akt, právní předpis EU proti diskriminaci spotřebitelů na jednotném trhu. Ale ten skutečný problém spočívá v tom, že článek 20 je drsně formulován a vlastně uznává objektivní důvod. A já vám dám jeden plastický příklad e, takovéhoto důvodu. To bylo během telefonického rozhovoru. Já jsem se ptal podniku, proč byli to vlastně pokrývači, žádné digitální služby. A já jsem se jich ptal, proč jste aktivní pouze v Belgii a v Německu, ne ve Francii a v Nizozemsku. No, ně, odpověď e, zněla, ano, tam v Německu známe pravidla, ve Francii je neznáme a to by bylo na nás moc. A to samé se týká také Nizozemska. To znamená, nám to nejde, nemáme zde příslušné kompetence a prostě prostě my nechceme tak rychle růst. A takové to důvody najdete prakticky všude, že jedna země není obsluhována. My to nechceme, říká ten podnik, my chceme růst pomalu. My e, nemáme kapacity, nechceme dělat také investice, abychom se seznamovali s legislativou příslušné země. To je také přesně uvedeno ve studii, že prakticky každý, jestliže není zcela iracionální, tak každý důvod by byl uznán eh, úřady a orgány za, rela, eh, za relevantní. Takže já si myslím, že prostřednictvím lepší implementace článku 20 mnoho nedosáhneme, ale já tady mám větší naději v souvislosti s nepřímou cestou. A to by byla souhra článku 20 eh, odstavec 2 a směrnice pro ochranu spotřebitelů a tím by se vytvořila nutnost uvádět jednotlivých zemí, které jsou obsluhovány. A Tady by se nejenom eh, mělo uvádět, proč které země nejsou obsluhovány a které země tedy z jakých důvodů nejsou obsluhovány. A to by se mohlo uvádět na, začáteční, na počátečním místě. Tím bychom se vyšli, vyhnuli eh, frustraci spotřebitelů, že by to spotřebitelé zjistili hned na začátku, že si nemohou nic objednat a také podniky by se dostaly pod jistý tlak. Mně se to, to zdá lepší než nějaký nutící nový preskriptivní systém. Takže to by bylo všechno k vaší otázce a ještě k první otázce. Proč podniky to dělají, se takto chovají? Já mám také pocit, že někdy je to opravdu hloupé. Je to otázka, zdali je úkolem EU eh, e eh, učit hloupé podniky být eh, méně hloupé, myslím si, že toto není jedna z hlavních kompetencí EU. Spíše se to týká zveřejňování. Uh, spotřebitelé by měli více vědět, že takovýto problém existuje, že opravdu jsou spotřebitelé diskriminováni v ně, především v některých malých členských státech. Toto vytváří politické momentum a také to může pomáhat nalézt konkurenty, kteří by mezeru vyplnili. Ano, tedy, tedy tlak, by mohl být užitečný, ale nemůžeme prakticky asi nutit přímo podniky poskytovat služby, které nechtějí, protože stejně by ty služby nebyly kvalitní. Ale minimálně podniky by měly být zveřejňováni, takže by mělo být zveřejněno, že ty a ty podniky neposkytují služby v těch a v těch zemích. Olga Šerleva. Paní se. Zajímavou prezentaci i za velice zajímavou odpověď na první otázku. Já mám jenom malý doplňující dotaz. Narazili jste ve vaší studii eh, na eh, případ, že eh, důvodem, dejme tomu takovéto fragmentace, je i různá kvalita dodávaných produktů pro různé země? Ať už je tedy jejich důvodem cokoliv. Děkuji. A můžete uh, follow, follow up? Chcete na to navázat? Yes, I have a follow-up question. Ano, já mám navazující otázku. Jestliže je to například taková firma jako Eurostar a diskriminuje kvůli státní příslušnosti a já cestuji z Belgie do Londýna a já tady nemohu využít žádný jiný vlak. A je také zajímavé, že si ten lístek nemohu koupit, jestliže jsem estonská státní příslušnice. Já nechápu, jak si to mohou koupit pouze Belgičani a Britové. Jestliže se jedná o dominantního operátora, tak je možné, že by se tady uvalovala přísnější pravidla? Jsou ještě další otázky? Nebo se mohu zeptat já? Vy jste jste tady také hovořil o právu podniků neposkytovat služby a také o právu spotřebitelů e, nakupovat přeshraničně. My bychom tady určitě našli celou e, řadu příkladů pro tuto praxi. A vaše příklady, proč některé z těchto služeb se nenabízejí, to jsou možná takové příklady, které by byly tím bombonkem či eh, cukrem. To znamená eh, například eh, se to tady také týká toho lístku, kterou si nemohu eh, koupit v, Lose, eh, v Estonsku. A potom eh, Estonsko má například také velice dobrý systém elektronického zdravotnictví. A potom tady se také ptám, zdali mohu si tady něco objednat v lékárně, jestliže nemám příslušné estonské číslo. Takže my tady musíme dělat konkrétní akce na ochranu spotřebitelů a musíme se zaměřit na eh, výhody jak pro spotřebitele, tak i pro eh, podniky. Já mám velký zájem o váš eh, přehled eh, jednotlivých bombonků či cukříků. To je zlepšení legislativy například v oblasti duševního vlastnictví, zlepšení práva pro hospodářské soutěže a já jsem se vás chtěla zeptat například na Uber, kde byl Uber zakázán. A tady se to týká například také kvalitních, kvality služeb. Možná, že takovéto služby jako Uber by neměly být jednoduše zakazovány. A potom musíme především Eh, se snažit o dodržování kvality, tak aby spotřebitelé získávali dobrou kvalitu a nebyla tak podkopávána jejich důvěra. Děkuji vám za tuto otázku. Začnu tou poslední otázkou. Pokud se týče společného evropského prodejního práva, tak já jsem byl jedním z autorů v pracovní skupině komise a tam jsme také zpracovali studii proveditelnosti, takže to, co bylo řečeno, je pravdou. Ale můžete také dostat cynickou odpověď. Spotřebitelé nikdy nezjistí, zdali mají horší či uh, lepší práva, když se jim nikdy nepodaří nic objednat. Jestliže prodejní právo by mohlo přivést podniky k tomu, aby se rozšířila jejich nabídka po Evropě, tak by to mohl být pokrok. A potom také ochrana spotřebitelů je tak vysoká, že spotřebitelé opravdu mohou mít důvěru v tuto ochranu, kterou požívají na úrovni EU. To se týká také obsahu eh, evropských předpisů pro prodejní právo, ale jestliže je toto překážka pro smluvní právo, kdy tedy jednotlivé smluvní eh, předpisy jsou různé, pak tady EU by měla zavést harmonizaci. Či jakési nástroje, které by vedly ke zlepšení situace. Takže harmonizace či aproximace by pomohla. A potom také Juber případ, kdy základní svobody poskytování služeb e, mají také své hranice. A tady také Evropský soudní dvůr zpracoval dlouhý seznam e, limitů a e, tedy to se týká například bezpečnosti dopravy a veřejné bezpečnosti a to jsou právě tyto hranice. Já jsem nikdy eh, nedělal nikdy analýzu eh, tohoto případu, ale myslím si, že členské státy mají možnost stanovit standardy pro dopravní služby, jako je například Uber. Takže já si myslím, že tady je určitá chyba v harmonizaci. A pak jsou tady také další oblasti, které mohou regulovat členské státy, dokud EU nevydá příslušná ustanovení v této oblasti. A potom také příklady e, úvěrových karet a také elektronického zdravotnictví. Tady mě napadlo, že tady máme výjimku. Potom také e, rychlá zdravotní služba musí být poskytována. Tady by mohla také schválit EU příslušná evropská ustanovení. takže bychom mohli také donutit lékárny v e, Estonsku, aby prodávali léky e, lidem s nesprávnou úvěrovou kartou. Ale tady se spíše u toho lístku na vlak e, se to týká toho, zdali musíte se nalézat v té zemi a nebo jestli se to opravdu týká státní příslušnosti, pak je tady skutečný problém. Pak je to diskriminace jenom kvůli tomu, že je někdo příslušníkem jiné země, tak toto pravděpodobně porušuje článek 18 smlouvy. A potom Eurostat eh, je, Eurostat, nevím, kdo ho vlastní, možná, že je to státní podnik, Nevím, které státy mají své akcie v Eurostatu v Eurostaru, promiňte. A potom také různá kvalita. To také bylo doloženo, ale to je taková poznámka pod čarou. Bývá to často stejná kvalita, různá cena, ale někdy to může být také různá kvalita, stejná cena. Ano, pokud nejsou další otázky, tak bych vám chtěla poděkovat za tuto zprávu. Uděláme si krátkou přestávku před hlasováním. Nezdá se mi, že tady máme všechny členy na hlasování. Je to velice krátké hlasování ale bylo to stanoveno na 16.45, tak počkáme do 16.45. Prosím, mohla bych se rychle promluvit s koordinátory? Můžete prosím rychle přijít za mnou. Tak chtěla bych jak poděkovat koordinátorům, kteří opravdu velice tvrdě pracují, takže děkuji, že spolu můžeme tak takto komunikovat. Tak přejdeme k hlasování. Um, so the first... Tak, první hlasování se týká vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v celé Unii. Je to přijetí eh, projednání a schválení mandátu k zahájení tří straných jednání. Hlasuje se elektronicky. Tohle už bylo odhlasováno v minulém mandátu, takže tohle je jenom hlasování o mandátu k zahájení trialogu. Takže můžeme rovnou hlasovat. Two people not voted yet. Ještě dva neodhlasovali. Okay, done. 20. Takže 28 pro, protože jedna osoba nemá svou kartu. Pokud nemáte svou kartu, tak započítám váš hlas, ale neobjevíte se oficiálně v záznamech, protože hlasování výboru a teď myslím se zveřejňují takže prosím, snažte se vždy sebou přinést volební nebo hlasovací kartu. A pokud bychom se dostali k nějakým složitějším hlasováním, bylo by to komplikovanější. Další je vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů a opět se jedná o projednání a schválení mandátu k zahájení třístranných jednání. Takže když vy, co jste pro, hlasujte, nebo vy, co jste proti, tak rovněž. Okay, same result, 28. Takže stejný výsledek 28 pro, 2 proti. Děkuji mnohokrát. Sejdeme se na slyšení pana Ancipa v této místnosti. Ne? Tak je to ve 2Q2. 2Q2 v půl sedmé. Děkuji.